Dobré ráno všem. Toto je společné zasedání tří parlamentních eh, výborů a prosila bych, aby bylo zajištěno, aby paní Alexejevě někdo dal tlumočnické zařízení sluchátka, i když vím, že anglicky umí. E, sešli se tu zástupci e, zahraničního výboru, zastupuje je předseda Albertíny, pak je tady paní Strifler, místo předsedkyně výboru pro rozvoj a za třetí je tady podvýbor pro lidská práva, e, který tady teď zastupuji já za předsednickým stolem. Chtěla bych přivítat členy těchto tří výborů a chtěla bych také říci, že delegace eh, pro eh, Evropskou unii a Rusko eh, je tady zastoupena předsedou panem Fleckensteinem. Všichni další poslanci a poslankyně jsou vítáni. Měli bychom se snažit eh, být dnes dopoledne poměrně praktičtí, hovořit o tom, jak může Evropská unie podpořit laureáty Sacharovovy ceny. Chtěli bychom jim všem ještě jednou poblahopřát a víme, že pan eh, Kovaljev tady ještě zůstane eh, po docela hektickém programu za posledních 48 hodin Eh, já jsem měla tu čest, že jsem vás mohla doprovázet z Moskvy do Štrasburku a bylo to pro mě velké potěšení, že jsem se mohla zúčastnit v Moskvě mezinárodní konference, eh, která oslavovala památku Andreje Sacharova eh, bylo to tak, že 14. prosince v pondělí bylo vlastně 20. výročí úmrtí Andreje Sacharovova. V tomto kontextu eh, jsem eh, také využila příležitosti, abych se seznámila s tím, jak vypadá situace v terénu v Rusku. A eh, podívala jsem se až na samý kraj Sibiře do Jekatěnburgu, kde jsem se setkala s Alexejem Nikiforovem, 25-letým vězněm svědomí, který je podle mého názoru nezákonně vězděn z důvodu své e, politické činnosti. A v této souvislosti e, bychom e, se rádi zeptali našich laureátů Sacharovovy ceny, zda by byli tak laskavi a podali nám určitý obrázek o situaci co do dodržování lidských práv v Rusku. Musím říct, že si děláme starosti s osudem lidí, kteří lidská práva hájí a Víme, jak to e, vlastně bylo od 15. E, července, den e, umrtí paní Nastarovové a jsme velice rádi, že organizace Memorial eh, se eh, začne znovu eh, zabývat svou aktivní činností. To bude také téma naší diskuze. Teď bych ráda dala stolo, slovo panu Albertínimu, předsedovi výboru pro zahraniční věci. Děkuji, paní předsedkyně Hautalo. I já bych se chtěl připojit e, k všem svým e, kolegům, kolegyním, předsedkyním a e, dalším kolegům a přivítat vás co nejsrdečněji, drazí přátelé kteří jste letos laureáti eh, této prestižní ceny a my doufáme, že toto ocenění, které si víc než zasloužíte, eh, vám eh, pomůže ještě více rozvíjet vaši činnost pro dodržování lidských práv. Předání Sacharovovy ceny organizaci, nevládní organizaci memoriál v Rusku je pouze jednou z mnoha činností Evropského parlamentu, co se týče jeho vztahů s Ruskou federací. Chtěl bych tady připomenout usnesení Evropského parlamentu po zavraždění eh, zastánců lidských práv a eh, situace občanské společnosti v Rusku, situace v Severním Kavkazu, situace v Čečen, v Čečně. To byla všechno témata e, našich usnesení. A pak e, je tady ještě slyšení našeho parlamentního výboru v prosinci 2009, e, které předsedala paní předsedkyně Hautala a byla zorganizováno toto slyšení v rámci práce pod výboru pro lidská práva. Během tohoto slyšení jsme se mohli seznámit se situaci v Rusku a také vyslechnout doporučení a zpracovat doporučení na Eh, směrem k Rusku a eh, komisi a Evropský parlament eh, se tedy vyjadřuje takto ke svým prioritám a činí tak v předstihu před summitem Evropská unie Rusko a velmi těsně sleduje vypracovávání nové dohody o spolupráci mezi Unií a Ruskem, v rámci které se také předpokládá, eh, že se vytvoří v Rusku eh, skutečný eh, systém ochrany lidských práv a že se bude dále rozvíjet strategické partnerství, které Unie chce s Ruskem navázat, musí být založeno na základních lidských hodnotách podle eh, Evropského parlamentu. A právě proto má tato cena zcela, význam, eh, zcela mimořádný význam. Ochrana lidských práv je jedním z eh, úhelných kamenů našeho E, našich bilaterálních vztahů. Ochrana lidských práv musí být nedílnou součástí této dohody o spolupráci mezi Evropskou unii a Ruskou federací. Chtěli bychom e, vám sdělit, že e, obdivně vzhlížíme k vaší odvaze a k, vaši, eh, k vašemu důslednému postupu ve vaší práci. Eh, paní Alexejevová, pane Kovaleve, Eh, jsem rád, že jste mezi námi přes eh, to všechno a s velikým zájmem si vás vyslechneme, abychom se eh, poradili o tom, jak vám lépe pomoci ve vašem každodenním boji. Jsme zde proto, abychom vás vyslechli, abychom vyslechli vaše návrhy a abychom tyto návrhy předali příslušným instancím protože vaše práce, vaše činnost, eh, díky, eh, kvůli které jste tolik eh, trpěl, musí se přetavit pro skutečné zlepšení dodržování lidských práv u vás doma a všude ve světě. Ještě jednou děkuji, že jste mezi námi. Děkuji vám, pane Albertíny. A teď bych ráda dala slovo paní Trifler jménem Výboru pro rozvoj.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 jako první místo předsedkyně výboru pro rozvoj se chci připojit ke svým kolegům, abych velmi srdečně eh, pozdravila naše hosty. Z celého srdce vám blahopřeji k získání této ceny, ceny Sacharovovi, vám, představitelům organizace Memorial a my jako Evropský parlament vysoce oceňujeme váš statečný boj za lidská práva. Jako zástupkyně výboru pro rozvoj bych chtěla především říct, že velmi obdivuji práci memoriálu v zónách konfliktu na území bývalých republik Sovětského svazu. Dodržování lidských práv není pouze e, povinnost právní a morální, ale je to také předběžná podmínka a zásadní podmínka e, pro e, ty, kteří byli například vysídleni ze svých obydlí a ztratili možnosti existence. Dodržování lidských práv je zcela zásadní faktor eh, pro eh, dobu usmíření po té, co utichnou zbraně. Během minulého desetiletí jsme byli svědky čím dál tím většího nedodržování lidských práv a eskalace násilí. Eh, vyšetřování na místě a analýza dodržování lidských práv tak, jak je praktikuje v rámci svého programu. Organizace Memorial je klíčový nástroj pro to, aby byla tato tendence zvrácena. Detailní informace a jejich eh, publikování jsou eh, zcela eh, jednoznačně prvořadé proto, aby se vytvořil důležitý a nutný politický tlak. Identifikace a e, oznámení o e, původcích eh, těchto trestných činů eh, je také prevencí případných nedodržování lidských práv eh, do budoucna. Eh, pan Orlov, Kovalev a paní Alexejeva. Vaš, vězte, že vaše práce je zcela zásadní a my si také dobře uvědomujeme, že to je práce nebezpečná a doufáme, že podpora Evropského parlamentu vám dodá odvahy, vám i všem dalším obráncům lidských práv, abyste ve své činnosti i nadále pokračovali. Děkuji, paní Strifler a chtěla bych ještě sdělit, že byly rozdány dva dokumenty. Je to eh, tedy tiskové prohlášení ze včerejška a o který, eh, který se týká, které se týká eh, znovu zahájení práce Organizace pro lidská práva v Čečně a další potom organizací převážně Eh, ruských a konzultace o lidských právech eh, s těmito organizacemi, která proběhla eh, v listopadu ve Stockholmu. Doufám, že se k těmto tématům také dostaneme během naší diskuze. Ale teď už bych chtěla dát slovo panu Orlovovi a paní Alexejevové na zhruba sedm minut. Prosím, pane Orlove, máte slovo. Большое спасибо за предоставленную возможность. Děkuji mnohokrát za udělení slova. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za udělení ceny a děkuji také za laskavá slova, která nám byla směřována. Je opravdu velice potěšitelné slyšet, že lidská práva budou nedílnou součástí nové dohody, která má být podepsána mezi Evropskou unii a Ruskem. Nicméně vyvstává zde otázka. Jak všichni vědí, situace lidských práv v Rusku není dobrá a naopak se spíše zhoršuje. Kromě toho, ještě před pár lety se v zásadě hovořilo o porušování práv lidí těch, kteří se na nás obraceli, dnes i my sami se dostáváme pod tlak. Organizace eh, pro lidská práva jsou terčem vyhrůžek, jsou pod trvalým tlakem. Ale to, co se odehrává v posledních dvou letech, eh, je skutku bezprecedentní. Kolegové jsou vražděni, a to nejenom v Severním Kavkazu, ale i v dalších oblastech eh, Ruska, včetně Moskvy. Z těchto důvodů ruská občanská společnost potřebuje podporu. Samozřejmě nikdo nemůže eh, nasměrovat Rusko k demokracii nikdo jiný než občanská společnost v Rusku a Rusové samotní. Ale dokud vlastně budou obhájce lidských práv ohrožováni brutálním násilím, je tato naděje málo pravděpodobná. Lidská práva by měla být předmětem dialogu mezi EU a Ruskem. Víte, jakou formu ten dialog má? Dnes vlastně e, funguje na bázi konzultací mezi oběma stranami každého půl roku. nevládní organizace v Rusku první kolo takovýchto konzultací velice přivítali. Přivítali s velkým nadšením. Pro každé konzultace připravujeme své zprávy. Ale jak to vypadá ve skutečnosti? Tyto konzultace se v podstatě eh, zvrhly v takové eh, popovídání, Eh, je takové popovídání vlastně úředníků EU s jejich eh, protěžky eh, v Rusku. Evropští úředníci přepraví otázky, ruští úředníci často lžou v odpovědi na ty otázky, my to víme, protože máme konkrétní zprávy z těchto jednání. Ovšem evropským partnerům obvykle tyto odpovědi stačí a v podstatě tím ten dialog končí. Je to taková eh, prostě jednodenní návštěva, Evropané přijedou, vyslechnou si lživé odpovědi a jsou na dalších šest měsíců spokojeni. Neexistuje žádná seriózní systémová práce v mezidobí. Uh, Navíc se neustále mění předsednictví v Evropské unii. Pokaždé jednou za půl roku přijde vlastně nový předseda, nové předsednictví vede ty konzultace, kteří, a často to jedno předsednictví není informováno o tom, jak probíhaly konzultace za předchozího předsednictví. Eh, objevují se vlastně znova eh, ty stejné otázky, místo toho, aby se kladly otázky nové. Takže podstatě na jedné straně máme vývoj lidských práv v Rusku a na straně druhé vývoj těchto konzultací, které se ubírají e, svou cestou. E, do těchto konzultací navíc nejsou zapojovány nevládní organizace, což je chybou Ruska, které nechce, aby se nevládní organizace účastnily, ale myslím si, že to je velký nedostatek, protože na straně Ruska nesedí nikdo jiný než úředníci z Ministerstva zahraničních věcí a oni prostě třeba řeknou, no my tohle nevíme, my nejsme odborníci na otázku lidských práv, na tuhle otázku my nejsme schopni odpovědět. A bylo by tedy třeba, aby evropští partneři chtěli po svých ruských partnerech, aby skutečně na těch jednáních byli specialisté, ale i když to evropští partneři chtějí, tak se jim dostane odpovědi nět, ne. Uh, Eh, takže ty konzultace v podstatě někdy postrádají smyslu, protože nevládní organizace se jich eh, nemohou zúčastnit. My eh, už asi nebudeme ani připravovat ty zprávy pro ty konzultace, protože to v podstatě je úplně k ničemu. My máme pocit, že tyto konzultace jsou víceméně k ničemu. Bylo nám řečeno, že i někteří lidé z Evropské komise mají podobný pocit a že tedy přemýšlejí nad tím, jak by se to mohlo eh, zpracovat do budoucna. Eh, Rusko nechce dělat ty konzultace v Moskvě, ale možná by bylo dobré, aby třeba delegace Evropské unie v předvečer Eh, těchto konzultací se dostavila do Ruska, do Moskvy, aby se seznámila se situací. Další otázka je, úředníci na jaké úrovni budou mít možnost se setkat s touto delegací. Otázkou je, zda vlastně třeba při té přípravě na konzultace, která by mohla být v Moskvě, se jim dostane užitečné odpovědi také by bylo dobré, kdyby třeba nevládní organizace se mohly účastnit těch setkání s evropskými úředníky. Je tady otázka, je otázek mnoho, ale já se obávám, že Rusko odpoví záporně na jakékoliv dal, další otázky. Máme také někdy pocit, že Evropská unie se dostatečně nesnaží o to, aby tyto konzultace skutečně měly nějaký smysl, protože jinak v podstatě jde jenom o to, aby bylo jakoby vidět, že ta jednání proběhla, ale nic se ve skutečnosti neděje. Myslím si, že je třeba teď, když se jedná o těch dohodách, tak doufáme, že lidská práva budou významnou částí této nové dohody. V posledních několika letech ruské nevládní organizace se několikrát opakovaně obraceli na zástupce EU. Říkali jim, že je třeba, aby otázka lidských práv byla začleněna do této dohody. Víme, že ta dohoda bude mít mnoho kapitol a myslíme si, že by měla obsahovat i kapitolu, která bude věnována e, konkrétně lidským právům. Ovšem teď to vypadá, že tomu tak nebude. Proč? Protože Rusko to nechce. A má to tedy nějaký smysl podepisovat vůbec novou dohodu mezi EU a Ruskem, když tam nebude zvláštní kapitola o lidských právech? Má to vůbec nějaký smysl? Já myslím, že ne. Protože by se měla věnovat stejná pozornost právě i lidským právům, stejná pozornost, jako se věnuje třeba energetice. Takže tyto všechny otázky se objevují a my máme vážné pochybnosti o tom, že Evropská unie skutečně v rámci dialogu s Ruskem je připravena věnovat eh, lidským právům takovou pozornost, jakou si zaslouží. Jsem také velice vděčný za to, že tady všichni mohli dostat doporučení ze Stockholmské konference. Jsem rád, že ta doporučení byla okopírována a rozdána. Týkají se situace na severním Kavkazu, týkají se toho, co chceme, aby udělala Evropská unie tak, aby se této oblasti pomohlo. A pomohlo by se tak nejen této oblasti severního Kavkazu, ale všem obhájcům lidských práv v Rusku. Bylo by to skutečně velice užitečné pro všechny ty, kteří eh, bojují eh, za lidská práva ve všech ruských regionech. Děkuji, pane, děkuji, děkuji pane Orlove. Jenom stručná připomínka. Eh, úředníci Evropské unie se zoufale snaží vlastně najít novou podobu těchto konzultací o lidských právech. Všichni skutečně jsme velice frustrováni tím, že výsledky prostě se nedostavují a určitě budeme na tom pracovat ve spolupráci s vámi. Druhá věc, to rotující předsednictví. Máme nyní vysokého zástupce pro zahraniční politiku a to znamená, že e, bude e, nyní v té práci větší kontinuita a parlament samozřejmě doufá, že díky tomu ta práce bude i konzistentnější stejně tak jako i vztahy EU se třetími zeměmi. My si myslíme, že to je právě příležitost, která se otevírá a že je dobré v této příležitosti hovořit o nových postupech. Nyní, eh, paní Alexejeva, máte slovo zhruba na sedm minut. <clears throat> Děkuji vám. Ráda bych se připojila k tomu, co už řekl pan Olev. Myslím, že svých sedm minut řečnické doby ani nevyužiji. Ráda bych poukázala na doporučení, které jsme vám předložili a které už jste určitě měli k dispozici. V tomto doporučení nám jde o řadu konkrétních případů, ve kterých byste nám mohli být nápomocni. Jde o případy, kde byste mohli pomoci obhájcům lidských práv, zástupcům občanské společnosti v Rusku. Ráda Evropy, Evropský parlament a Evropská unie jako taková může v této oblasti vykonat mnohé. Tak například nyní se cítíme ohroženi mnohem více než kdy předtím v rámci našich činností obhajců lidských práv, občané z Dagestánu, z Čečenska, těch všech se to týká. Jsme si vědomi toho, že existuje určitá logika těchto vražd. A jediné, co můžeme s vaší podporou udělat, a já vím, že nám v tom pomůžete, je zajistit, aby byli tito lidé ochráněni. Musíme zajistit, abychom pomohli jejich příbuzným, jejich rodinám. Často totiž dochází i k tomu, že není ohrožen jen ten že není ohrožena jen ta jedna osoba, ale celá jeho rodina. Doufám, že s vaší pomocí se nám to podaří, že se nám podaří změnit toto ohrožení a osvobodit je z této oblasti, z tohoto regionu. Z toho důvodu vás prosím, abyste přijali odpovídající rozhodnutí a došli k závěrům. Rádi bychom pomohli vedoucím pracovníkům organizací pro lidská práva, kteří pracují v těchto regionech. A rádi bychom, aby už nebyli ohroženi, aby dostali výjezdní výzum a stejně tak jejich rodinní příslušníci. Dále bych se ráda obrátila na výbor pro rozvoj. Chci říci, že samozřejmě v zemích krize je krizí zasaženo mnoho zemí, ale samozřejmě také severokavkazský region. Tam sledujeme něco jako občanskou válku, probíhá tam ta válka mezi občany a vládou, když se podíváme například na situaci v Dagestánu. A já bych si přála, aby výbor vypracoval a schválil programy, které pomohou k udržení pracovních míst v regionu, aby mohli nadále pracovat, vzdělávací instituce pro mládež, protože v této oblasti, pokud se činnost ohrožuje, to je dobrá půda pro terorismus. Pokud se podíváme totiž na situaci v regionu, vidíme, že 80 mladis, mladých lidí je bez zaměstnání a tam právě koření fanatismus a terorismus náboženský fanatismus a terorismus. Takže pokud byste nám pomohli zlepšit situaci v těchto zemích, myslím, že by se tím mohly zmírnit dopady terorismu v této oblasti. Jsem vám velmi vděčná za to, že jste navštívili Alexeje Kifanova ve vězení. Velmi nám to pomohlo. Pokud víte o takovýchto případech, pokud tyto případy znáte, pokud víte o tom, že máme obhájce lidských práv ve vězení, zahajte nějakou činnost, obraťte se na příslušné orgány. To vše proto, aby tyto osoby mohly být znovu osvobozeny. Často je totiž rozsudek pouze politickým rozhodnutím. A takové politické rozhodnutí se dá zvrátit zase jenom z politické úrovně. Pouze na politické úrovni může být rozsudek změnět, změněn. A nebo například Alexej Sakalov. U něj ještě nebyl rozsudek vynesen. Alexej je aktivním bojovníkem za lidská práva. je součástí procesu, soudního procesu, jenom proto, že se aktivně zasazoval o to, aby měla společnost kontrolu nad vazebními věznicemi. Musíme zajistit, aby nebyl odsouzen. A nebo další příklad, Michal Charachovský, tento případ jistě znáte. V tomto případě byly všechny dokumenty sfalšovány. A já si myslím, že když se tohoto případu ujme Evropa, že by se nám mohlo podařit zabránit tomu, aby byl vynesen příliš tvrdý rozsudek. Možná, že jeho rozsudek, jeho trest by mohl být zmírněn. A my opravdu počítáme s vaší podporou. Děkuji vám, paní Alexejevová. Myslím, že bychom také mohli hovořit o těch velice tvrdých zákonech, které jsou teď přijímány v Ruské federaci a které jsou vlastně důvodem eh, k, těm situacím, které vy tady popisujete, konkrétní eh, eh, ustanovení v trestním zákoníku. Musím říct, že tady je také neblaze proslulé centrum E, které eh, patří eh, k ministerstvu vnitra Ruské federace a které vlastně vykonává všechny ty prohlídky a pronásledování. A teď tady už mám seznam řečníků. Nejprve bych se chtěla zeptat, zdali pan Flankenstein jako předseda ruské delegace by se chtěl zúčastnit. Pak tady je paní Lochwiler, pan eh, Keller a paní Trifler. Prosím, i dále můžete žádat o řečnický čas Jestli bych to mohla navrhnout takto, tak bych eh, navrhla, aby eh, po panu Fleckensteinovi byly jednotlivé příspěvky ne delší než dvě minuty. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych rád poblahopřál memoriálu za získání Sacharovovy ceny. Ale rád bych dodal ještě jeden důvod proč cenu získali. Už mnoho let slouží jako příklad nevládní organizace. A dodávají tak odvahu mnoha ostatním organizacím pokračovat v činnosti, ve které jsou aktivní. Myslím, že za to jim také musíme poděkovat. Základní svobody a lidská práva to jsou hodnoty, na kterých spočívají hodnoty v našich členských státech Evropské unie. A vzájemné uznávání těchto hodnot stojí na počátku evropské integrace. A právě z tohoto důvodu se musí tyto hodnoty stát součástí denní činnosti tady v parlamentu. Zůstává před námi otázka, jak my jako poslanci Evropského parlamentu přesvědčíme naše ruské partnery, aby se vypořádala se Stalin, stalinskou minulostí, aby vybudovala silnou občanskou společnost, která bude zaručovat lidská práva, základní práva. A že zaručení těchto práv nepovede k oslabení státu, ale naopak, že stát bude posílen. Chceme docílit dobrého partnerství s Ruskem O to tady stojí každý kolega, každý poslanec, protože víme, že na tomto kontinentě můžeme zaručit bezpečnou a prosperující budoucnost pouze společně. společně. Ale k dobrému partnerství patří také především pravda a jasnost. Znamená to, že budeme spolupracovat v mnoha oblastech, jako je výzkum, vzdělávání a tak dále. Musíme ale pracovat také na důvěře. Našim ruským partnerům proto musíme neustále nabízet, aby se mohli poučit z naší vlastní zkušenosti, která nebyla vždy dobrá. A správné je také, že budeme akceptovat, že si každá země musí najít svou vlastní cestu, jak vybudovat funkční občanskou společnost. Těm jasným postupům patří to, že nebudeme mlčet v otázkách podpory organizací pro ochranu lidských práv, jako je Memorial. A chci vám říci, pane Orlove, po vašem příspěvku máte pravdu. V diskuzích, které naše delegace povede, se těmito tématy musíme zabývat a nesmíme je zkrátka jenom odmávnout, jakože už jsme je probrali. V lednu, když se sejdeme s našimi kolegy z Ruské dumy, budeme hovořit o Sacharovově ceně a zařadili jsme tento bod jednání jako zvláštní bod na pořad jednání a náš kolega Schulz toto téma velmi dobře připraví. A diskuzi povedeme způsobem, která neskončí toho dne večer, ale zaručíme, že vypracujeme pracovní program s ruskými poslanci a v květnu k tomuto tématu uspořádáme zvláštní zasedání na téma civilní spole- občanská společnost a Organizace pro lidská práva. Zaručíme také, že v rámci tohoto jednání budou vedena jednání a rozhovory s vámi a s ostatními obhájci lidských práv. Neumím si představit setkání v Moskvě nebo v jiných městech, kde by nebyla vedena jednání s Amnesty International, s Memorialem a s jinými organizacemi. A z toho důvodu si myslím, že v tom máte také pravdu, musíme jednat konkrétně, musíme se tématy zabývat do hloubky a musíme navazovat kontakty nejenom s oficiálními úřady, ale i s těmi, které jste zmínil vy. A já vám zaručuji, že v příštích čtyř a půl letech, které máme ještě k dispozici, to určitě uděláme. A na závěr bych rád řekl, že si myslím, že v našich konzultacích s ruskými partnery můžeme očekávat úspěchy pouze tehdy, pokud prokážeme určitý respekt vůči nim. Nejde o to, abychom někoho obvinovali. Musíme společně diskutovat o tom, jak si vzájemně poskytnout podporu v hledání další cesty. A to je, jak se zdá, někdy těžké. Je těžké najít společnou a správnou cestu, ale i na tom chceme pracovat. Protože jen tím můžeme podpořit obhájce lidských práv v Rusku i jinde a to uděláme, na to se můžete spolehnout. Děkuji vám srdečně, pane Fleckensteine, a teď bych chtěla dát slovo paní Lochwiller, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala laureátům ceny za práci, kterou odvedli v oblasti lidských práv v Rusku kterou stále ještě vykonávají. Ráda bych nyní řekla něco k tomu, co řekl pan Orlov eh, k dialogu o lidských právech s Evropskou unii. A děkuji vám za konkrétní návrhy, které jste přednesl. Slyšeli jsme totiž podobnou kritiku lidských práv, když jsme měli slyšení k Číně, že tento dialog obsahuje velmi málo konkrétních výsledků, změřitelných výsledků. Myslím, že si nesmíme nic předstírat, protože tyto dialogy, tyto konzultace probíhají právě proto, aby se utlumila otevřená kritika, abychom řekli, máme dialog. Bylo by samozřejmě absurdní nevést žádné konzultace, ale konzultace bez výsledků samozřejmě není důvěryhodná pro občany občanské společnosti. Rád bych vás v této souvislosti zeptala. Prezident Medvěděv hovořil o organizacích, která se, které se zabývají lidskými právy a o zvýhodnění jejich pozice. Podle mého názoru se v této oblasti nic neobjevila. Víte vy něco o tom, že v, v vypracovávání tohoto zákonu, že tady te, tento zákon nachází uplatnění v občasnost, současnosti. Ráda bych se ještě zeptala na to, že jste hovořili o tom, o té konkrétní pomoci, kterou potřebují obhájci lidských práv v Rusku. K tomu bych ráda řekla, že je potřeba, aby členské státy Evropské unie s podporou Evropské unie zahájili programy, které pomohou obhájcům lidských práv dostat se z postižených regionů, včetně jejich rodin a abychom zaručili, že nebudou muset podstupovat dlouhé azylové řízení. Myslím, že na naši vlastní adresu musím říci, že je nepochopitelné, že členské státy Evropské unie stále ještě odsouvají osoby, které přicházejí například z Čečenska, odsouvají je i přesto, že jsou tam ohroženy a že je tam velmi nebezpečné, nebezpečná situace. Nevím, jestli mám ještě čas, ale v minulých letech jste velmi často hovořili o tom, jaké jsou slabé a silné stránky ruské občanské společnosti. Možná, že byste mohli krátce pohovořit o tomto tématu, kromě těch hrozeb, o kterých jste hovořili. Děkuji vám, paní Lochwiller. Já bych chtěla teď přečíst seznam řečníků, abych si zajistila, že tam opravdu všichni byli zaznamenáni a pak možná po několika dalších otázkách bychom mohli dát eh, slovo paní Alexejevě a panu Orlovovi. Pan Gelan, paní Trifler, pan Thaler, pan Neuser, pan Mírsky, pan Schulz a paní Gomez. Ještě někdo další chybí na mém seznamu? Pokud ne, aha, Peter já jsem se přihlásil, ale moje otázka již vlastně zazněla, takže stahuji svoji žádost o slovo. Děkuji za vaši velkorysost. Takže teď bych chtěla dát slovo eh, panu Kelamanovi a pak paní Trifler a pak bychom dali slovo našim hostům. Pane Kelame, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené Vážená kolegyně, vážený kolego, já musím říct, že před 40 lety jsem eh, byl eh, také součástí Sovětského svazu. My jsme se eh, osvobodili a jsme znovu svobodní, ale ne Dešli jsme od svých přátel, bojovníků za lidská práva, sdílíme jejich naděje, sdílíme jejich úsilí. Takže E, proto je e, pro nás e, ta, a pro mě konkrétně ta Sacharovova cena, kterou jste dostali, tak hrozně důležitá. Chci zmínit jednu část projevu pana kolegy Kovalova ze včerejška, když hovořil Eh, o tom, jaký je ruský příspěvek k lidským právům od 60. let eh, k formování moderné politi- moderní politické kultury. To totiž nejde pouze o Rusko. Tady se již jedná o naše společné dědictví, o naši společnou odpovědnost. A já musím říct, že byli sovětští obránci lidských práv, kteří dokázali zmobilizovat eh, veřejné mínění ve světě a Sergej Kovalov to také řekl, e, vlastně díky tomu museli západoevropské politické elity opustit svůj pragmatický přístup, protože ono je pravdou, že západoevropští lídři nebyli připraveni na pád sovětského impéria. Takže toto je vlastně poslední příspěvek e, toho lidskoprávního hnutí Ruska a bývalého sovětského svazu. A teď ta nejdůležitější otázka dnešní e, na pořadu dne. Je to otázka Severního Kavkazu odkazu, protože dá se říct, že e, Evropská unie ztratila naději e, že se tam cokoliv zlepší. A jak to také včera zaznělo, naši přátelé zůstali zcela osamoceni. Pouze několik málo lidí se dokázalo postavit e, vůči tomu, co se dělo a ukázat prstem na ty původce zla a násilí. Eh, někteří, eh, několik málo jich bylo odsouzeno, ale ti, kteří se zasloužili o to, že ti zločinci byli předvedeni před soud, eh, v některých případech zemřeli a za jejich smrt nenese odpovědnost nikdo. A to si myslím, že je téma, které leží na stole především. A Druhá věc je otázka, eh, eh, do jaké míry bereme vážně eh, věc lidských práv v Rusku. Myslím si, že je naším společným úkolem a naší společnou odpovědností, aby tady vznikla pevná, silná občanská společnost v Rusku. Protože Evropa nemůže být skutečně cel, celá, celistvá a svobodná bez, tohoto, aby, bez toho, aby v Rusku byla dodržována lidská práva. A teď se předstírá, že tady je jakýsi ruský speciální způsob, jak věci řešit. Ruští lídři předstírají, že mají demokracii, protože ty instituce tam jsou. A evropští vůdci na druhé straně předstírají, že v, to, v toto věří. A ve skutečnosti jsme my již toto téma zmínili. My jsme ho také eh, několikrát eh, eh, projednávali, ale nemáme dost síly, nemáme dost prostě nasazení a jde o to, do jaké míry je Evropa opravdu vážně přesvědčena, že o tom je třeba hovořit, že je třeba něco dělat, aby došlo ke změně. Hodně se hovořilo a hovoří o tragických plynových komorách za nacistického režimu. Teď existují flexibilnější způsoby, jak lidská práva a lidská lidskou důstojnost pošlapávat, ničit a jak eh, ji eh, vlastně umlčovat eh, a dusit s podobným způsobem v těchto moderních plynových prostředích v Rusku. Můj návrh, podobně jak to již bylo zmíněno, Tady eh, se vlastně řešila, řešila smrt a zavraždění eh, paní Estemirové a myslím si, že by bylo velice případné a záslužné nazvat po ní eh, jednu sál ve Štrasburku, jeden sál ve Štrasburku. Hovoříte velice rozumně a dobře, pane kolego, ale musím vás upozornit, že jste přešel na delší časovou, že jste přešel svých své dvě minuty. Paní Trifler, já mám jednu otázku, kterou bych chtěla položit položit panu Orlovovi, protože jsou tady věci, které se mi zdají relativně závažné, především věci, které eh, by mohly vést eh, k určitému přes, k tomu, že by eh, memoriál mohl přestat eh, fungovat. Chtěla bych vědět, zdali vás Evropská komise eh, konzultuje dřív, než se zahájí dialog s orgány. Zda tady existuje za druhé nějaká zpětná vazba ohledně takovéhoto dialogu, protože pokud něco takového neexistuje, tak skutečně si nemyslím, že by, bylo, že by mělo cenu dělat nějaké plány. Jinými slovy, takové plány by k ničemu nebyly. To možná říká říkám trochu příliš příkře, ale v podstatě o to jde. A další otázka je pro paní Alexejevovou. Je pravdou, že musíme do věznic, že musíme e, se prostě do těch míst dostat. Vím, že když jsou tam pak různá schůzky, tak se zúčastňují e, i poslanci, ale já se chci zeptat, zdali opravdu ty poslanci se dostávají do terénu, na místo, do těch věznic. To si myslím, že je velice důležité. Pro mě jsou tyto dvě věci zcela zásadní e, pro to, abychom mohli být skutečně efektivní ve všech těch projektech, které chceme realizovat. Děkuji paní Strifler a teď je na řadě pan Orlov, prosím. A skuku mě minut. Děkuji. Kolik času mám? Zhruba tři, čtyři minuty, říká paní předsedající, pokud souhlasíte. Takže za prvé, uh odpovědi na vaše, otá- vaše otázky. Evropská komise skutečně vede konzultace i s námi předtím, než hovoří s Ruskem. A po těchto konzultacích nám obvykle zastoupení Evropské unie také sděluje, jak probíhala jednání s Ruskem. Ale co se děje před všemi těmito zasedáními? My se snažíme dávat najevo svůj názor, poskytovat rady a doufáme, že se najdou odpovědi na naše velice závažné otázky. Pokaždé po rozhovorech s vládou eh, eh, prostě naše naděje mizí, protože to v podstatě k ničemu nevede, nic se nestane, nic se nezmění. A teď se dostávám k tomu, co zde zaznělo ohledně nutnosti zajistit rovnováhu mezi nátlakem a respektem. Samozřejmě souhlasím s tím, že bez projevu respektu by ruská strana nikdy nechtěla diskutovat, ale je třeba také vyvíjet nátlak. Je to velice důležité. A souhlasím s tím, eh, co zde bylo řečeno, že zástupce Ruska jen dělají, že něco nebo předstírají, že něco dělají. Oni jen předstírají, že jsou demokratickou zemí. A během jednání eh, často něco řeknou, co zní úplně báječně, ale oni řeknou něco a myslí něco úplně jiného. Musíte si uvědomit, že v Rusku není žádná volba. Předseda ruského parlamentu řekl, že ty diskuse v zásadě mohou být velice omezené. Vy jste poslanci voleného parlamentu, vy jste nezávislí, ale v Rusku to tak není. V Rusku se jenom předstírá, že poslanci jsou nezávislí, ale v podstatě nikdy nebyli nezávisle zvoleni. Uh, vy musíte sami rozhodnout, jak budete vytvářet svůj dialog s Ruskem, ale musíte pochopit, jaký je rozdíl mezi vámi a mezi ruskými poslanci. Pokud opravdu chcete přesvědčit ruské poslance a řeknete jim, že demokracie je rovněž ve vašem zájmu, Ovšem poslanci ruského parlamentu v podstatě jen plní úkol, který jim zadal Kreml. Oni jsou neustále protidemokratičtí a proto si myslím, že je nesprávné, že by byla chyba snažit se přesvědčit ruské poslance. Vy je nemůžete změnit. Nemůžete změnit jejich způsob uvažování, jejich mentalitu. A to musíte mít na paměti, když vedete dialog s Ruskem. Také si myslím, že dialog o lidských právech mezi EU a Ruskem je v podstatě takový zahalený tajemstvím. V Rusku Vůbec nikdo neví, co Evropský parlament dělá. Nic se nezveřejňuje, informace se nezveřejňují. A když se Evropská unie Ruska na něco ptá, klade mu otázky, tak by ke všemu tomu měla přihlížet. Pak tady byly otázky týkající se Severního Kavkazu. Mám tady zprávu, kterou jsme připravili pro další kolo jednání mezi Ruskem a Evropskou unii. Myslím si, že mám dost kopií, takže mm, pokud bude mít někdo zájem, mohu předat. Eh, plně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o vyhošťování uprchlíků pocházejících z Čečenska a eh, Čečenů z Ruska do Čečenska. Samozřejmě je to pravda, protože mezi těmito uprchlíky je mnoho lidí, kteří ani nejsou Čečeny, ani nepocházejí z Čečenska. To je eh, samozřejmě třeba eh, ověřovat, prokazovat a my se o to snažíme ve spolupráci s migračními úřady mnoha dalších zemí. Snažíme se ověřovat eh, data, údaje, snažíme se zjistit, kdo ti lidé opravdu jsou. Ovšem lidé, kteří jsou skutečně Čečeny, kteří jsou skutečně obětí násilí v Čečensku, ti by neměli být vraceni do Čečenska. Všechna ta prohlášení o stabilitě v Čečensku jsou milná, jsou to lži. To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji mnohokrát. Myslíme že dnes došlo k nějakému incidentu na polsko-běloruské hranici, kde několik set čečenských uprchlíků, kteří žijí v zoufalých podmínkách v Polsku, tak protestovali tím, vlastně že tím, že obsadili nějaký vlak. A Myslím, že dublinské nařízení, které máme v EU, je velice problematické, protože předpokládáme v podstatě, že ve všech zemích eh, existují důstojné podmínky pro uprchlíky a uchazeče o azyl a vracíme je do zemí, kde se poprvé dostali do Evropské unie, jako třeba zde do Polska, ale evidentně ty podmínky nejsou vždy tak důstojné. Eh, takže to byla situace stovek čečenských uprchlíků na polsko-běloruské hranici. Paní Alexejeva, prosím, pokuste se eh, zodpovědět otázky, které vám byly položeny. Děkuji. Možná jsem neporozuměla eh, těm otázkám úplně přesně, nevím tedy, jestli mé odpovědi budou ospokojivé. Eh, nicméně, myslím, že tady byla otázka týkající se uprchlíků a toho, zda by měli být uprchlíci přijímáni a pak třeba vraceni. O to mi tady nešlo. Mně šlo o to, že máme kolegy, kteří pracují v Čečensku a v Ingušsku a v Dagestánu a vlastně eh, riskují své životy. Například v Ingušsku, eh, když jsem tam byla asi před rokem, setkala jsem se se šerifem šeripem Alševem a on mi řekl, ano, eh, a bylo to krátce po vraždě uh, jednoho tamního občana, on mi řekl, já jsem myslel, že nejdřív zabijí, zabijí mě a potom, eh, potom zabijí teprve Mahmeta a Lojeva. Ale bylo to špatně. A teď tedy, když uh, nejprve zavraždili Lojeva, tak nevím, kdo, kdo je další na řadě. už, on už byl zavražděn a zůstal jen Magamed Kadbiev. A já se obávám, že i jeho život je velice ohrožen. Teď je někde v zahraničí. Nejprve byl ve Finsku, pak ve Francii a ve Spojených státech. On říká, že by se rád do Čečenska vrátil, že jeho život nemá smysl, pokud není v Čečensku. Já se ho snažím přesvědčit, aby zůstal v zahraničí ale samozřejmě nemůžu ho, ho úplně přesvědčit. V Čečensku je mnoho žen, které tam pracují už léta a říkají mi, já nechci odjet z Čečenska, protože pak by náš, nebo můj život neměl smysl. Pokud nás zavraždí, budiš. Mají manžele, mají rodiny, jejich příbuzní, oni mají strach a zcela oprávněně, protože nikdy neví, eh, kdy zda nebudou zabiti, nebo zda nebudou zabiti jejich rodinní příslušníci ve snaze je zastrašit a odstrašit od jejich činnosti. A e, říkají mi, možná můžete požádat o povolení pro naše rodiny, aby odjeli, aspoň naše rodiny, a my bychom zůstali v Čečensku a pokračovali ve své práci. Samozřejmě e, každý jednotlivec by se měl rozhodovat sám za sebe Eh, samozřejmě eh, hrozí, že přijdeme o aktivisty v Čečensku, ale pokud jsou jejich životy ohroženy, já se je snažím přesvědčit, aby odjeli a snažím se udělat vše pro to, aby odjeli. Ale jsou to dospělí lidé, oni se mohou rozhodovat sami. Nicméně pokud třeba chtějí chránit své rodiny, vyzývám vás, prosím, učiňte něco pro jejich rodiny protože oni si to zaslouží tím, že nasazují svůj život. Yes. Well, you, Děkuji vám, paní Alexejevová. Myslím, že musíme ještě promyslet to, co řekla paní Lochwiller ve svém příspěvku v tom smyslu, že bychom měli E, také vytvořit jakési e, ochranné programy e, pro lidi, kteří pracují v té oblasti lidských práv a kteří v tomto směru mají má určité potřeby a české předsednictví před eh, švédským předsednictvím se v tomto směru angažovalo, takže bychom možná mohli se k tomuhle vrátit. Naše, eh, náš vlastní podvýbor eh, se teď snaží promyslet určité mechanismy, jak lépe podpořit bojovníky za lidská práva. Mám tedy ještě několik řečníků na svém seznamu a času není mnoho, takže prosím, prokažte určitou solidaritu a hovořte možná i méně než dvě minuty. Pan Thaler, Neuser, Meskin, pan Schulz a paní Gomez. A potom pan Kačmárek, pokud budeme mít ještě čas, a pak samozřejmě ještě eh, to uzavře předseda eh, zahraničního výboru a naši hosté, pan Táler. Děkuji, eh, paní předsedající. Paní Alexevo, pane Orlové, já bych vás tady chtěl i svým vlastním jménem přivítat. Myslím, že skutečnost, že vám byla udělena včera Sacharovova cena a že jste mezi námi, je Eh, mnohem více než 50 nějakých dialogů, oficiálních dialogů s ruskými orgány a úřady. Proč? Protože tady můžeme ukázat, jaký je náš postoj k lidským právům a k situaci lidských práv v eh, Rusku. Tady je jeden zásadní problém a to, jaká Eh, do jaké míry eh, tyto vztahy, tyto informace eh, se mohou vlastně v Rusku rozprostřít. Toto jsou ve slovenštině prostě informace v tom smyslu, že Sacharovovu cenu dostali obránci lidských práv v Rusku. U, nás je to na první stránce novin, je to zpráva číslo jedna, nevím, jak to je v Rusku. Každopádně to je hrozně důležité, abychom věděli, do jaké míry se tyto informace do Ruska dostávají. Jsou tady i technické e, příslušná oddělení technická parlamentu, která se v tomto angažují. A tady je jedna zásadní otázka, do jaké míry Eh, vlastně eh, ruští občané chtějí pravdu, do jaké míry chtějí tyto informace dostávat. Eh, před nějakými 20 lety u nás v tehdejší Jugoslávii jsme se snažili být antistalinističtí, bojovali jsme za demokratizaci, za demokracii, lidé chtěli slyšet informace a to vedlo k té obrovské změně. To vedlo k tomu, že autoritářský režim přišel o svou moc. A já si myslím, že bychom měli opravdu dělat víc, nebo alespoň co nejvíc pro to, abychom e, vlastně ukojili ten hlad po informacích. Ty vraždy, ke kterým dochází, to vlastně připomíná mafiánské způsoby a my bychom měli e, říkat pravdu. Měli e, bychom podle mého názoru povolat eh, ruské orgány k tomu, aby bojovali proti těmto zločinům a měli bychom bojovat proti mafii. Děkuji, pane Talere. Pan Noize je další, kdo má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěl ještě eh, krátce vrátit eh, k tomu dialogu mezi Evropskou unii a Ruskem, který se odehrává dvakrát ročně. Myslím si, že tento dialog tak, eh, jak je koncipován, vlastně neodpovídá našim požadavkům. Není to skutečný dialog a jak to vlastně eh, tady eh, řeklo více lidí, nedochází ke skutečnému rozhovoru, ke skutečnému dialogu a byl bych proto, abychom rychle hledali pragmatická řešení, ale především řešení jasná a transparentní a myslím, že bychom do toho procesu měli více také dosadit nevládní organizace, začlenit je do toho, pokud to budou stále jenom jenom úředníci na obou stranách, to ne. Je třeba najít určité nové e, formáty. Paní e, Trichler se o tom také již zmínila. Je třeba e, institucionalizovat celý ten proces a před tím konkrétním dialogem by, měly dojít, by mělo docházet ke schůzkám s konkrétním pořadem jednání mezi úředníky obou stran, ale i mezi nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami a pak je třeba, aby se prostě kontrolovaly určité věci. Pokud budeme mít také zelenou od ruských nevládních organizací, tak to budeme prostě tlačit eh, tímto směrem a bylo by to řešení. My bychom také na své straně měli eh, vynout maximální úsilí, abychom dali větší publicitu aby se tento proces mohl e, zrychlit. Děkuji vám, pane Noize. Ty diskuze mezi úředníky Evropské unie a nevládními organizacemi již existují, ale problém je v tom, že oni se vlastně neodrážejí potom v těch skutečných e, e, dalších konzultacích a myslím si, že je jedním ze způsobů, aby se tyto konzultace realizovaly na ruské půdě aby tam prostě eh, byl tlak na to, aby se tyto věci eh, uskutečnily tam. Teď jsou možná nové možnosti v této věci. Pan Nisky, prosím. Dobrý den, já bych vás eh, chtěl pozdravit a poblahopřát vás, eh, vám k této ceně. Je to velmi závadní, zásadní cena. Chtěl bych eh, si tady upřesnit určité věci. Vy představujete eh, občanské hnutí, kdo tam všechno je, kdo vás podporuje. Já musím říct, že jsem v tomto směru bohužel neslyšel vaše vystoupení v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu má každý poslanec důvěru svých voličů. A proto tedy eh, Eh, Evropský eh, parlament vždycky diskutuje se svými eh, partnery, s jinými parlamenty. A vy říkáte, že ruský parlament je nelegitimní orgán, ale přitom vlastně se s nimi kontaktujeme a je třeba vidět, že volby do Dumy byly přece Evropskou unii uznány jako legitimní. Jak to tedy vnímáte? jsou tady je tady otázka i ochrany e, poslanců. A teď se dostávám tedy k situaci v Severním Kavkazu. Já jsem se tam osobně odebral vícekrát. Mimochodem jsem tam e, také byl e, no, při výkonu vojenské služby, takže velmi dobře situaci v Severním Kavkazu znám. A já se vás ptám, kdo by dnes v Evropské unii mohl říct, že tam dokáže všechno všechno dát dohromady, všechno do pořádku, kromě eh, Ruska Kavka. Já jsem tam osobně byl. Vy hovoříte o Severním Kavkazu, ale e, co e, další oblasti, e, Denovsk a Severní Osetě a další, my bychom opravdu neměli hovořit o jedné straně jedním způsobem a zase úplně jiným způsobem o straně druhé. Musíme prostě vědět, kdo vás všechno podporuje. Co tím chcete říct? Říkáte, že jste představitelé občanské společnosti, protože v politickém systému Ruska existuje nějakých 630 eh, politických stran, které jsou všechny zodpově- eh, zastoupené v parlamentu a pak jsou tady ještě další mimoparlamentní strany. Pokud říkáte, že parlamentu Rusku nevěříte, jak to, že s ním máte kontakty? Já mohu vlastně už jen poděkovat za práci, kterou jste odvedli. A rád bych vám také poblahopřál k vyznamenání, které jste získali. Já mám dvě otázky. Když Poláci 1. září prohlásili, co se týče Mazakova a Katýna, že archívy budou otevřeni, otevřeny neomezeně pro zkoumání historie. Stalo se to už, došlo už k tomu? A druhá otázka. Evropská unie se v současné chvíli pokouší zahájit dialog s Medvěděvem, který hovořil o radikální modernizaci společnosti. Eh, hovoří se o takové modernizační diskuzi, modernizační dohodě s Ruskem. Zdá se, že se objevily technické problémy. Takže první otázka. Byly opravdu otevřeny archivy pro zkoumání historie, jak slíbil pan Putin v Polsku 1. září? A druhá otázka. Co by mělo stát v modernizační dohodě s Ruskem a Evropskou unii mezi, kromě kapitoly o lidských právech. Co si představujete po tou modernizací? Viděl jsem ten článek o Chodorkovském, kde se hovořilo o generaci M. Mm, velmi zajímavé podněty. Můžeme tam najít velmi zajímavé podněty k tomu, co znamená občanská společnost v Rusku. Děkuji vám, pane Šulci. A teď paní Gomez, máte slovo, prosím. Já jsem z Portugalska a 21 let jsem žila e, pod diktaturou. V té diktatuře existoval parlament, jakýsi parlament, e, celou řadu let pouze s jednou politickou stranou. Pak byly dvě, ale byl to stále e, pouze takzvaný parlament, neměl absolutně žádný vztah s občanskou společností, což se mimochodem jasně prokázalo v roce 74. A teď tedy se hovoří o tom, že nikdo neví, co je to občanská společnost. Já vím, co je to občanská společnost a vím, co to znamená, když občanská společnost není v parlamentu zastoupena. A právě o občanské společnosti mě zajímají určité věci od našich přátel z organizace Memorial. Jak my v Evropské unii můžeme podpořit posilování občanské společnosti v Rusku? To je moje otázka. Já si myslím, eh, když vycházím z naší vlastní zkušenosti, eh, tak ten úplně nejzákladnější eh, faktor eh, pro posílení občanské společnosti jsou informace. Svoboda informací, svoboda tisku, svoboda slova. A v tomto směru bych ráda slyšela vaše stanovisko o tom, jaká je eh, situace jak vlastně e, mysl lidí je e, formátována e, tou cenzurou sdělovacích prostředků v Rusku a jak může Evropská unie v tomto směru být nápomocná, aby se věci změnily. Děkuji vám, paní Gomez. Teď velmi stručně ještě pan Kacmarek chtěl také komentovat situaci čečenských uprchlíků v Polsku. Děkuji. Ohledně tedy Čečenců v Polsku mohu říct, že došlo k protestu na hranicích mezi Německem a Polskem. E, velká skupina Čečenců se snažila nelegálně e, přejít hranice a z humanitárních důvodů polští strážci hranic e, nevznesli stížnost a všichni vědí, v jaké situaci Čečenci jsou, takže nebojde následovat žádné stíhání. Polsko je zemí, kde je nejvyšší procento pro, Eh, poskytnutých eh, azylů uprchlíkům. Problém je v tom, že tito uprchlíci ovšem nechtějí zůstat na území Polské republiky. Nicméně nejhorší řešení by byl případný eh, nucený návrat do Čečenska, protože tam by život těch lidí byl skutečně ohrožen. To by bylo opravdu to nejhorší možné řešení. Já bych chtěl ještě připojit něco ohledně Katyni 17. Pros- sice došlo k rozpravě o Katyni. Několik dnů poté, co polské orgány definovaly uh, přesný počet obětí. Jaký je problém? Problém je v tom, že z hlediska Ruska šlo o obyčejný, eh, obyčejnou vraždu, obyčejnou vraždu a eh, to jsou kritéria, která, která to byla eh, stranou Ruska přiklepnuta a to samé se týká tedy vražd paní Ezemirové a dalších. Eh, tehdy se vraždilo po desítkách a stovkách, teď je jich trochu méně, nicméně nomenklatura eh, to eh, nálepkuje tímto způsobem a nic se vlastně v Rusku nezměnilo. Děkuji a teď naši hosté. Máme ještě šest minut času, musíme to rozumně rozdělit. Já bych byla tedy chtěla navrhnout, aby paní Alexejeva i pan Orlov i pan Albertín dostali každý po dvou minutách času. Prosím, paní Alexeva, máte čas. Děkuji vám. Tady eh, jsou otázky, které ovšem opravdu si vyžadují více času než dvě minuty o tom, eh, co je občanská společnost, bychom mohli vést celou přednášku. Pokud máme hovořit o občanské společnosti, budu potřebovat minimálně 40 minut, protože tak trvá minimálně má přednáška na toto téma. Každopádně opravdu nejsem schopna na tyto otázky odpovědět stručně. Vy víte, jaká situace je e, na Kavkaze. Znáte to tedy, dejme tomu, teď prostřednictvím pohledu e, důstojníka ruské armády. My tyhle pohledy známe, tato stanoviska známe, celá řada lidí je sdílá, celá, sdílí, celá řada mých e, spoluobčanů uvažují naprosto obdobným stejným způsobem a byla tam celá řada dalších důstojníků. Bylo tam mnohem více důstojníků a vojenského personálu včetně než lidskoprávních aktivistů. Opravdu nevím, jak na to mohu reagovat během dvou minut, ale eh, omluvte mě, opravdu nevím, co na to mohu říct. Necítíte se vina, já se eh, cítím vina na vašem místě, protože máme prostě takto omezený, vymezený čas. Na řadě je pan Orlov. Já děkuji za zajímavé otázky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 No, jak už jsem řekla, týká se to také pozorovatelských misií. Musíme si tedy položit otázku, jak zaručit přístup nezávislých stran k volbám a pozorování voleb. V současné době jim to není umožněno. A v poslední době nedošlo k parlamentním volbám, ale k komunálním volbám a vyvolali, tyto volby vyvolaly velké nepokoje. Myslím si, že úroveň voleb je podprůměrná a musíme zaručit boj proti terorismu. Terorismus pro Rusko představuje hrozbu stejně jako pro ostatní, ale terorismus nesmíme potírat státním terorem. A to nejenom v Rusku, pokud bychom něco takového dělali, je to nejen nelidské a protiprávní, ale je to také neefektivní. Pokud bychom terorismus v Severním Kavkazu potírali tímto způsobem, viděli bychom, že se to obrátí. Úplně naopak, situace bude ještě nestabilnější. Dále ta otázka těch archivů pro historický výzkum. Nejsem si zcela jist jaká je situace v současné době. Nevím, co se v této oblasti přesně odehrává. Dále, jak bychom mohli potvrdit hnutí pro obranu lidských práv? My jsme vám předložili dokument, ve kterém vidíte, co všechno se v této oblasti může vykonat. Děkuji mnohokrát. Nyní, pane Albertini, jak co s tím uděláme? Jak se z toho poučíme pro naší eh, společnou práci? Děkuji. Takže velice stručně v několika minutkách. Když máme opravdu co říci, tak máme na to jenom dvě minuty. Já bych prostě chtěl alespoň říci, že skutečně máme velice živý zájem na tom, co jste nám tady říkali. Dobře jsme si vyslechli vaše rady a pochopili jsme, co máme dělat pro to, abychom vám mohli stát po boku a abychom tedy naplnili vaše naděje. Byly tady myšlenky vlastně navštívit eh, vězně svědomí. Je opravdu je velice výjimečné, že v zemi, která je oficiálně demokratická, existují vězni svědomí. Eh, pak tady byla zmíněna pomoc rodinám eh, těch, kteří jsou vystaveni represím, aby dostali, eh, dostávali víza. Stockholmská doporučení týkající se navázání vztahu s občanskou společností, pomoci uprchlíkům, hospodářského rozvoje v severním Kavkazu, tak aby se vlastně podkopaly takové ty e, základy fundamentalismu, který neumožňuje, e, aby lidská práva e, vzkvétala. E, zatím existuje jenom takový zárodek e, evropské zahraniční politiky, ale teď vlastně ve vztazích eh, s Ruskou federací se budeme moci více zaměřit na stabilní a trvalý přístup jak jsem říkal, eh, všechna bilaterální jednání EU s třetími zeměmi se opírají o mm, dohodu o spolupráci, ve které se hovoří o dodržování lidských práv. Před několika dny jsem byl pozván na konferenci ve svém městě v Miláně, která byla nazvána od zhroucení berlínské zdi k Lisabonské smlouvě. Dnes jsem eh, si vyslechl co se dá dělat, co se již dělá, co existuje. Komunismus se zhroutil před 20 lety, ale demokracie bohužel ještě není plně zavedena na těch územích, kde vládla diktatura. Dnes ale Evropská unie se může eh, angažovat ve své nové úloze, může se stát takovým klíčovým partnerem, protagonistou toho, co požadujete. Děkuji vám za rady, které jste nám poskytli. Budeme se je snažit aplikovat a budeme po vašem boku v boji za demokracii ve vaší zemi a ve, na všech územích, tak abychom mohli jednou společně žít lépe. Děkuji vám, paní Trifler. Myslím, že jsem ještě měla minutku, prosím, jenom 30 vteřin. Už nemáme bohužel čas. Tak aspoň 30 vteřin využij toho, abych řekla, že je velice důležité, abychom zavedli nový proces týkající se dialogu mezi poslanci, úřady, eh, komisí a také združeními, jako je memoriál. Na tom eh, to bych chtěla opravdu zdůraznit, omlouvám se. Děkuji vám. Takže možná si pomyslíte, že